členkem eh, frakce Evropa svobody a demokracie. Eh, z eh, frakce SAD jsem dostal požadavek na jmenování Francesky Baraču jako členky výboru pro rozpočtovou kontrolou, tedy má se stát členkou výboru pro rozpočtovou kontrolu. Jsou nějaké námitky? Ne. Tímto tedy potvrzujeme její jmenování. Eh, následující písemné prohlášení bylo mm, podepsáno věc